Vážení kolegové, posaďte se prosím, začneme. Zahájíme naše společné zasedání. Omlouvám se za spoždění, bylo způsobeno hlasováním, které trvalo déle, než jsme předpokládali, ale kolegové ve výboru pro zaměstnanost ho museli dokončit. Takže nyní poprosím o ticho v sále, posaďte se prosím, platí to i pro koordinátory. Jak víte, jsme zde dnes na tomto společném zasedání výboru Econ a Empl, abychom diskutovali s panem Valdisem Dombrovskisem, který je místopředsedou a komisařem odpovědným za problematiku eura a sociálního dialogu. Dále zde máme paní Marian Thyssen, komisařkou pro zaměstnanost a pana Piera Moskoviciho, který je komisařem pro hospodářské a finanční záležitosti daně a cla. Vítám vás na zasedání našich dvou výborů v Evropském parlamentu a diskutovat. Dnes budeme o návrhu doporučení pro jednotlivé země, které přijalo kolegium a nakonec bude vše v červenci přijato na radě. V tomto roce ta doporučení mají zvláštní význam. Je zde určitá horizontální koherentnost, jejímž cílem je nasměrovat eh, státy na určité politiky v souladu s hlavními směry komise, které, spotřebují, eh, které spočívají v tom eh, takzvaném trojuhelníku, který je tvořen sociální soudržností, investicemi a podporou růstu ekonomiky. Důležité je přihlédnout také ke globální fiskální situaci, tak aby naše pravidla růstu nebránila, ale naopak ho podporovala a přispěla obnově ekonomiky. A rovněž je samozřejmě důležité nezapomínat na rozměr sociální. Nyní předám slovo našim pánům komisařům a paní komisařce. Jako první je zde pan Valdis Dombrovský, máte slovo, pane komisaři. Vážený pane předsedo, vážení členové parlamentu, jsme velice rádi s paní komisařkou a s panem komisařem, že zde dnes můžeme představit eh, doporučení v hospodářské oblasti na další rok, rok a půl. Evropský semestr je správným rámcem pro podporu národního reformního úsilí. Naše hospodářská odolnost a sociální výkonnost eh, se díky tomu zlepšejí. Evropská ekonomika pokračuje v oživení již pátým rokem. V loňském roce rostla rychleji než hospodářství Japonska a Spojených států amerických. Všechny členské státy mají namířeno k růstu. Zaměstnanost eh, nezaměstnanost, respektive zaměstnanost dosáhla 233 milionů a počet sociálně vyloučených lidí se neustále snižuje. Také se zlepšuje stav veřejných financí, což se projevuje v počtu zemí, které eh, mají zahájeno řízení pro nadměrný deficit. My jsme Chorvatsko a Portugalsko nyní z toho vyňali a osm zemí, mezi nimi Německo, Litva, Bulharsko, Česká republika a Švédsko, již eh, nemají žádné problémy a žádná konkrétní doporučení, která by se vztahovala k paktu růstu a stability. Bohužel jsou zde i země, které se odchylují od přizpůsobení k těm střednědobým cílům, například se to týká Itálie. A také doporučujeme varovat Rumunsko, protože to se také z té cesty přizpůsobení trošičku odchýlilo. Poskytneme vám k tomu ještě více podrobností později. Hospodářské oživení však eh, je poměrně nerovné. Máme zde řadu problémů, které jsme zdědili. Týká se to vysoké nezaměstnanosti a vysokého dluhu. To jsou věci, které musíme řešit především zlepšením růstu produktivity, a investicemi. Tu dynamiku nesmíme ztratit, evropské hospodářství se musí stát konkurenceschopnějším a růst musí být skutečně inkluzivní, aby dopady hospodářské obnovy pocítili všichni občané ve všech evropských zemích. Toto jsou tedy cíle toho reformního úsilí. Pokud jde o ta naše doporučení. Tam jsou tři hlavní priority. Jde o posílení investic, dále strukturální reformy a zodpovědná fiskální politika. Všechny jsou šité na míru situacím v jednotlivých zemích a jsou přesně zacíleny na témata, kterým je třeba se věnovat nejrychleji, eh, protože mají velkou makroekonomickou a sociální důležitost. Také obsahují speciální doporučení pro země eurozóny, která byla vydána loni v listopadu. V těch eh, doporučeních eh, jsou eh, sepsána tedy ta doporučení pro jednotlivé země a jsou zde tedy některé země, které zvláště čelí problémům a tam potom jsou ty problémy ty, těch doporučení je tam více, týká se to především Kypru, Itálie a Portugalska. Nicméně to úsilí je naprosto zřejmé a nespochybnitelné a není tedy důvod, pokud tyto země uplatní reformy z doporučení, přikročovat k nějakým dalším makroekonomickým opatřením. Také jsme zintensifikovali dialog s vládami, národními parlamenty a sociálními partnery, protože veškeré postupy je třeba konzultovat především se eh, zástupci sociálních partnerů. Já sám navštěvuji, podobně jako mý kolegové, tyto země a ovšem intenzivně hovoříme. Vážení kolegové, růst vyžaduje jednak čas a jednak mix politik. Potřebujeme také lidi, kteří budou mít dostatečné dovednosti a znalosti. Potřebujeme inovace, potřebujeme být dostatečně konkurenceschopní a to vše musíme zohledňovat, když plánujeme reformy a samozřejmě také naše sociální politika musí adekvátně podporovat lidi, kteří to potřebují. Je třeba aby členské státy i nadále pokračovaly v reformách, nicméně některé Některým zemím se to daří více, některým méně. My jsme eh, nejvíce opatření navrhli v oblasti fiskální a také v oblasti podpory aktivního pracovního trhu. Pokrok zde tedy je, ale je velice nerovný, jak pokud jde o jednotlivé oblasti, eh, odvětví a členské státy. My samozřejmě členské státy podporujeme v aktivní implementaci reform. Máme na to takzvaný strukturální podpůrný program, což je nástroj zvláště proto určený. A také jsme připraveni členským státům pomoci eh, technicky. Nyní je tedy míč na straně členských států. Já vám mnohokrát děkuji za pozornost a přidávám slovo panu komisaři Moskovicimu. Děkuji, výborně, dámy a pánové, pane, paní, paní předsedové, já bych také rád představil určité aspekty které se, tohoto cvičení, které se týkají především rozpočtových otázek, Všichni eh, víme, v čem toto cvičení spočívá. Cílem je to, aby komise pomohla členským státům eurozóny připravit rozpočty na rok 2018. Pokud jde o ten politický aspekt, eh, tak eh, hlavním cílem je vnést dynamiku do růstu a zaměstnanosti. A to jsme měli na mysli eh, také v dokumentu, který se týká budoucnosti hospodářské a měnové unie. Je to dokument, který zítra představíme. Pokud jde o hospodářství, tak eh, ten růst nebo ta obnova ekonomiky je stále ještě poměrně křehká a typická. Ten potenciál růstu, který jsme zde měli před krizí, ještě nebyl úplně eh, vyrovnán a investice jsou ještě eh, stále poměrně eh, slabé. Máme zde eh, v zásadě problém poptávky v eurozóně. A proto tento balíček navrhuje, abychom ta naše pravidla uplatňovali inteligentně, abychom zde měli rovnováhu mezi hospodářskou stabilitou a udržitelností veřejných financí. Je velice důležité zajistit eh, především investice do infrastruktur, do výzkumu a vývoje. A to je signál, který vysíláme především šesti zemím. V první řadě tedy jde o Německo a Nizozemsko. U těch dalších zemí tam je třeba provést určité úpravy, nicméně pokud by ta úprava byla nějak příliš striktní, tak by to zase bylo kontraproduktivní a nepřispívalo by to k růstu a zaměstnanosti. E, komise také doporučuje uzavřít e, řízení pro nadměrný deficit e, pro Chorvatsko a Portugalsko. Uznáváme tím, že tyto země a jejich lidé odvedli obrovské úsilí a je to také signál efektivity toho, že naše pravidla skutečně fungují. Pokud jde o Řecko, to by také z postupu pro přílišný deficit mohlo vyjít, nicméně ještě zde tedy bude třeba sledovat ten dlouhodobý vývoj řeckého dluhu. Za několik dní o tom budeme hovořit. A komise se prozatím rozhodla nejprve tedy prodiskutovat parametry těch jednotlivých rozhodnutí a teprve poté přijme konečné eh, rozhodnutí o tom, zda toto řízení i v případě Řecka ukončit. Celkově je eh, třeba říci, že od roku 2011 eh, těch eh, zemí, která byla předmětem zvláštních doporučení, je mnohem méně. Nyní jsou to pouze čtyři země. V roce 2011 jich bylo 24. Nyní jich je tedy respektive méně než čtyři a průměrná úroveň deficitu se také velice snížila. Pokud jde o Francii a Španělsko, to jsou e, země eurozóny, na ty se ještě vztahuje řízení e, pro přílišný e, deficit. Určitě se k tomu vrátíme v diskusi. Nicméně ta opatření v rámci procedury musí být stále ještě respektována. Potom komise, pokud jde o tu preventivní e, součást e, doporučení e, přijala zprávu takzvanou 126.3 a tam se zabývá eh, především nerespektováním dluhových kritérií v případě Belgie a Finska. Pokud jde o eh, Belgii, tak eh, tam konstatuje, že není prozatím nutné zahajovat řízení pro nadměrný deficit, ale Belgie musí uplatnit dodatečná rozpočtová opatření. Pokud jde o Finsko, tam je třeba rychle provést strukturální reformy, které umožní zlepšit produktivitu práce a pracovní nabídku a také je třeba eh, v případě eh, Litvy rychle překročit eh, k reformě systému důchodu. Dále je zde Itálie. Tam podle té naší zprávy 1263, kterou jsme předkládali v únoru, Itálie přijala dodatečná rozpočtová opatření a ta by jí měla umožnit plnit stanovené povinnosti. A ještě na závěr několik slov k Rumunsku. Komise navrhuje eh, doporučit, eh, aby eh, Rumunsko v roce 2017 přijalo určitá opatření, kterými se opět přiblíží k tomu eh, cíli přizpůsobení. Je to eh, procedura, která se nazývá eh, significant deviation, tedy značné odchýlení a je to vlastně takový, takový předstupeň zahájení řízení pro nadměrný deficit a potom tedy je potřeba, aby veškerá tato doporučení ještě přijala rada. Jinak já samozřejmě jsem připraven se v diskusi ke všem zmíněným bodům vrátit. Děkuji vám, pane Moskovici. A nyní má slovo paní komisařka Tyson. Vážení předsedové, milí poslanci Evropského parlamentu, letošní semestr a jeho analýzu, analýza představuje zvláštní milník, protože komise oficiálně dosáhla poloviny svého mandátu. Od prvního dne naší prioritou bylo to, abychom obnovili růst, vytvářeli pracovní místa a podpořili sociální soudržnost, tak abychom zaručili, že Evropa bude skutečně sociální a bude skýtat výhody pro všechny občany. Dneska tu stojím před vás a s plným přesvědčením mohu říci, že jsme na této cestě urazili velký kus. Eh, celkem tomu bylo tak, že v roce 2016 bylo v Evropě zaměstnáno 233 milionů lidí, což je nejvyšší číslo v historii a to znamená, že e, my jsme v Evropě vytvořili více než 6 milionů pracovních míst a více než 19 milionů lidí stále hledá místo. Nezaměstnanost je 8%, to znamená, že to je nejnižší úroveň od roku 2009. Nicméně jsme si plně vědomi toho, že máme ještě určité rezervy, protože roste nerovnost v celé Evropě, jak už mezi členskými státy, tak uvnitř nich. Eh, chudoba sice klesá, ale stále je vysoká. To znamená, že právě nerovnost je pro komise velmi důležitým tématem. Víme, eh, jaký to má dopad na ekonomické výhledy a sociální soudržnost a proto se komise soustředí právě na tyto sociální aspekty. Za prvé, evropský semestr. Je to jasně sděleno eh, ve sdělení, které eh, doprovází specifická doporučení pro jednotlivé země na rok 2017. Vyzýváme členské státy, aby zohlednili dopady z reform, které provádí a to prostřednictvím monitoringu jejich e, prosazování. Žádáme členské státy, aby zajistili, že je, m, mm, reformy podpoří sociální mobilitu, soudržnost a budou se snažit snižovat sociální nerovnosti. Kromě toho komise sama se snaží zohledňovat sociální aspekty ve své práci. E, snažíme se soustředit na sociální pilíř a bojovat proti nerovnostem. Evropský semestr se stal velmi důležitým nástrojem, který slouží k tomu, abychom všechny naše cíle prosazovali. To už eh, tedy je vidět na těch doporučeních pro rok 2017. Uvedu několik příkladů. Za prvé, eh, my zdůrazňujeme význam vzdělávání, dalšího vzdělávání, celoživotního vzdělávání. Musíme zajistit, aby všichni evropští čeští občané měli přístup k nejlepším vzdělávacím příležitostem a to následně určí, eh, ovlivní jejich Mm, životní šance a také konkurenceschopnost Evropské unie, protože evropské podniky potřebují talenty, aby mohly prosperovat. A proto tedy musíme zavést reformy tak, aby lidé si zvýšili svoje eh, kvalifikace, svoje dovednosti. To je eh, součástí těch doporučení. A kromě toho inkluzivní trh práce. Musíme poskytnout lepší pracovní místa, musíme jich poskytnout víc. To je i nadále naší prioritou v pilíři tedy hovoříme také o důstojných eh, mzdách, které umožní důstojné životní podmínky. To se odráží v některých doporučeních a v některých doporučeních pro členské státy, kde voláme potom, aby právě eh, hospodářský růst se odrážel v důstojných mzdách pro pracovníky. Myslím si, že eh, Eh, je důležité vyzvat eh, členské státy k tomu, aby podpořili sociální dialog tam, kde je to potřeba. A kromě toho voláme po eh, systémech sociální ochrany, které představují především investici do evropských občanů. Naše doporučení se týká toho, že musíme řešit nerovnosti v šancích, musíme se zaměřovat na systémy sociální ochrany a na rovný eh, přístup eh, ke zdravotnímu a sociálnímu zabezpečení a systémům péče o děti. Milí předsedové, poslanci Evropského parlamentu, díky velmi často obtížným reformním snahám se nám podařilo dosáhnout sociálního vývoje od okamžiku, kdy v roce 2013 byla zahájena evropská, obnova evropského hospodářství. My ty pozitivní eh, zna, z, eh, z, známky vítáme, ale zároveň víme, že musíme nadále pokračovat na této cestě. Evropský pilíř sociálních práv je takovým referenčním rámcem, díky němuž bychom toho mohli dosáhnout a evropský semestr je klíčem proto, abychom nadále podporovali reformy na národní úrovni. Není je to tedy na vnitrostátních vládách, na sociálních partnerech a na občanské společnosti, aby s námi spolupracovali, aby pokračovali dál na této cestě, tak abychom společně vytvořili prosperující a sociální Evropu. Děkuji. A nyní tady zahájíme diskuzi s poslanci. Musíme dohnat spoždění a proto tedy otázky se skupíme do dvou bloků. Rád bych v této souvislosti zdůraznil, to, co tedy řekl pan Moskovici, a sice o účinnosti pravidel, pokud jsou aplikována inteligentním způsobem, rozumným způsobem, vidíme, že na místo 24 zemí už se ten eh, zvláštní postup týká pouze čtyř zemí, do budoucna to možná nebude žádná země. A nyní tady předávám slovo Gunaru Hokmarovi jako prvnímu. Děkuji, děkuji vám za vaše prezentace. Myslím si, že bychom měli přivítat skutečnost, že se nám daří líp, že se nám daří. Nicméně skutečnost, že se nám daří lépe, neznamená, že se nám daří dobře. Oživení ekonomiky, o kterém tady hovoříme, je na agregované úrovni. To znamená, že můžeme říci, eh, že eh, pokud máte nohy v peci a hlavu v mrazáku, mm, tak eh, ta průměrná teplota je v pořádku. Musíme si uvědomit jednu věc. Růst per capita je stále velmi nízký. Růst na hlavu je nízký. Za, druhý, za druhé, v některých členských státech máme naprosto nedostatečný růst. 8% nezaměstnanost znamená, že máme v celé řadě členských států vyšší nezaměstnanost. A znamená to, že mnoho lidí je z trhu práce vyloučeno. To znamená, že bychom neměli být spokojeni sami se sebou, ale je na čase, abychom stanovili pro růst vyšší standardy, protože o, o to jde. Rád bych vás v tuto chvíli požádal o jednu věc. Týká se to především pana komisaře Dobromskise, ale také eh, kolegů Moskovičeho a paní Tyson. Rád bych se vás zeptal, jak je možno stanovit vyšší cíle pro potenciální růst, protože eh, my potřebujeme strukturální soudržnost pokud chceme sociální soudržnost. A v našich hospodářstvích je jasně patrné, že jsme zavedli různé úrovně strukturálních reform. A já si myslím, že musíte mít, být v této souvislosti mnohem konkrétnější, pří, přímější. Nejde pouze o řeči o strukturálních reformách obecně, ale my ty strukturální reformy musíme provádět v zemích, kde je nízký potenciální růst tady musíme jednoznačně přidat a já bych byl velmi rád, kdybyste nám k tomu něco řekli. Děkuji a nyní Claude Horlen. No. Děkuji, pane předsedo. Ano, toto je skutečně velice důležitý okamžik vydání těch eh, specifických doporučení. Splňuje to respektive je třeba, abychom splnili dva cíle, jednak obnovu ekonomiky a investicí a za druhé konsolidovat veřejné finance. Máme zde investiční plán, který již vede k řadě dopadů, nicméně, jak jste říkali, ten růst je stále ještě příliš nízký na to, abychom omezili dostatečným způsobem úroveň nezaměstnanosti. Pokud jde o obnovu investic a růst a stabilizaci veřejných financí, to samozřejmě vede k navzájem eh, rozporným efektům. Například pro Belgii jsou tam určitá doporučení, ve kterých komise hovoří o slabé infrastruktuře, ale slabá kvalita infrastruktury je také výsledkem nedostatečného investování, které jsou zase spojeny eh, s opatřeními na konsolidaci veřejných financí. Eh, těch rozporů je tam celá řada, například se to týká odborné přípravy, vzdělávání, investic do vývoje eh, a výzkumu a také v oblasti sociálních politik. A já bych se chtěl zeptat, já vím, že samozřejmě to úsilí zde je, ale jak omezit ty rozpory mezi těmito dvěma liniemi? Jinak samozřejmě se vyzdvihuje eh, potřeba bojovat proti nerovnosti v naší zemi a potom ten sociální dialog. Eh, hovoří o tom, že je eh, třeba posílit. On je samozřejmě velice důležitý, ale jak ho posílit? Děkuji, chtěl bych připomenout řečníkům, že každý máte minutu a půl. Pervanche Perez. Děkuji, pane předsedo, pane, pánové, pane místopředsedové paní komisařko, páni komisaři, děkuji za poměrně eh, bezproblémovou, dobrou eh, situaci a přehled eh, pro jednotlivé země. Pokud jde o ty nástroje, které mají v kompetenci členské státy, tak je zde jeden důležitý nástroj a tím je právě oblast fiskální. Řada těch reform, které po členských státech požadujete, vycházejí právě z vývoje fiskální politiky v jednotlivých zemích a já vidím, že u některých členských států ta fiskální doporučení byla e, právě adresována a já bych se chtěla zeptat, jak e, vidíte, že by se členské státy angažovaly v reformách, které umožňují mít eh, lepší rovnováhu mezi fiskalitou kapitálu a fiskalitou, nebo zdaněním kapitálu a zdaněním eh, práce, eh, protože tam je například problém zdanění nízkých platů a na druhé straně takovými fiskálními opatřeními, které jak si eh, favorizují investice eh, do majetku. Ta specifická opatření by měla mít eh, dopady i v této oblasti. Děkuji, Maria Arena. Děkuji. Já se připojím k tomu, co říkal Claude Holland, k těm rozporům, protože Určitě, eh, pokud eh, některá země eh, vyjde z toho procesu pro přílišný deficit, tak já se chci zeptat, jak je vztah těch rozpočtových opatření a s vyostřováním nerovností v Evropě. Máme dostatečné ukazatele, které by potvrzovaly, že země, které ukončily ten proces pro přílišný deficit mají také dostatečné kapacity, aby omezovali nerovnost? Obracím se také na paní eh, komisařku eh, Tyson. Myslím si, že je třeba zintenzivnit boj proti chudobě v Evropě. Ale potom je zde ještě otázka toho, jak smířit eh, pracovní a rodinný život. Chci se zeptat, zda ta flexibilita práce je tím pravým nástrojem, protože ta flexibilita někdy právě často vede k chudobě, především k eh, chudobě žen a dalších cílových skupin, které v některých zemích mají skutečné problémy s nacházením práce. A pokud jde o investice, málo se hovoří o investicích eh, do energetického přechodu, tedy přechodu na jiné formy energie, byť je to pro planetu naprosto zásadní. Takže bych ráda vysvětlení, proč to tam není příliš zmíněno. Děkuji. Bernd Luke. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Má otázka chci směřovat panu komisaři Dobrovsky. Komise kritizuje opakovaně eh, přebytek běžného účtu Německa. A já se ptám, jak jakou ekonomickou analýzu, o jakou ekonomickou analýzu se opíráte. Zejména bych chtěl nejdříve vědět, eh, jde vám o skutečně o schodek běžného účtu, anebo vám skutečně jde spíše o schodek v oblasti obchodování se zbožím a službami. Komise požaduje od Německa, aby zvýšilo své veřejné investice. Rád bych věděl, zda komise je toho názoru, že navýšení veřejných investicí v Německu by vedlo k tomu, že by německé firmy exportovaly méně do jiných zemí. A na, nebo zda si komise myslí, že dovoz do Německa by tímto způsobem byl nějakým i dodržitelným způsobem posílen, pokud by Německo začalo provádět eh, investiční programy. Já mám pocit, že spíš komisi ani tak nejde o ten přebytek eh, v oblasti soukromého hospodování se zbožím a službami. Spíš asi jde o to, eh, že Německo má příjmy z úvěru třetím zemím, to jsou tedy kapitálové příjmy a já se ptám, k čemu by to vedlo, k čemu by to sloužilo kdyby vlastně vnitrozem, z peníze vnitrozemských střadatelů by tedy šly jakožto investice přímo do země, namísto toho, aby tekly ven jako peníze. Děkuji. Ulrika Trebezius. Já Děkuji mnohokrát. Vy sami jste tematizovali, že téměř každý členský stát potřebuje svou vlastní politickou iniciativu, aby zvládl své problematické záležitosti. Vy, pane Dambrovsky, si jste hovořil o doporučení, které je skutečně šité na míru každé jednotlivé země. Již eh, to potvrzuje to, co se ukázalo ve svábě pěti předsedů. Neexistuje prostě jeden přístup cení pro všechny. Různé členské státy čelí různým požadavkům a výzvám. Pokud hovoříme o těch návrzích o sociálním pilíři pro EU, tak já z toho mám takové podezření, že se tady snažíte vlastně přenést nějakou evropskou sociální politiku na všech 28 členských států. A Mm, připomeňme si, že Evropská unie již má vysoké sociální standardy, to je potěšující, ale musí být zaplatitelné a členské státy musí mít i nadále možnosti v oblasti daní a kapacit, aby mohly právě takováto opatření provádět. S ohledem na hospodářskou situaci v Unii jsou dodatečné sociální požadavky, i rizikem. Pokud některé eh, členské státy, které jsou na tom lépe, ty si to mohou dovolit, ano, mají i ty finanční možnosti pro to, aby mohli implementovat dotatečná sociální pravidla, ale jiné slabší země eh, hospodářské unie, abyste některé sám jmenoval, například země ve východní Evropě, anebo naopak malé střední podniky, které jsou páteří naší ekonomiky, ty prostě nejsou schopni takovéto dodatečná sociální opatření implementovat. A já se vás ptám, jakým při... zavede eh, komise vlastně iniciativy, jako je ten sociální pilíř, aby za, a zároveň dodrží i tu vlastní odpovědnost těch jednotlivých členských zemí? Bude to takto? Děkuji. Děkuji, pan Kalve Čambon. Děkuji, pane předsedo. Děkuji tomuto triumvirátu, který mezi nás eh, zavítal a by s námi debatoval o tomto důležitém tématu. Určitě je zde několik důvodů k radosti z toho, že z finančního pohledu eh, celá řada zemí je na tom lépe, to je eh, známé má země a má můj region samozřejmě na tom tak dobře není, to uvidíme. Nicméně ten růst to skutečně není takový, abychom to zde mohli slavit nějakými ohňostroji, nějaká 2%. Pak jsou zde ještě také ty pokračující strukturální problémy. Já si myslím, že velice důležitá je otázka jednak produktivity a jednak nerovností. A myslím si, že ty nerovnosti budou stále zásadnějším problémem, protože ničí také naši politickou podporu, nás jakožto zastánců Evropy. Bude třeba proti tomu bojovat. Takže je třeba to vidět z praktického pohledu. A především bych chtěl také komisi vyzvat, aby šla dále v té své strukturální vizi. Příliš se e, zaměřuje na kvantitativní údaje v krátkodobém horizontu. Ale e, ty e, země samozřejmě zase z té komise si příliš nedělají. Já vím, pane předsedu, že mám jenom minutu, ale já skončím za tři minuty. Uh, Například v mém volebním obvodu se snažíme mít stabilní rozpočet a díky tak tomuto eh, rozpočtu právě eh, ve Španělsku je obrovská nerovnováha, která v budoucnosti zase povede k deficitu. Já si myslím, že komise by se mnohem více měla soustředovat na ty strukturální aspekty. Nikoli pouze na ta čísla a měla by se zaměřit na dobu delší, než je pouze semestr. Mělo by se zjišťovat, zda ty strukturální reformy byly skutečně provedeny, například v mé zemi je energetická politika, tam jsou lidé, kteří jsou odsouzeni k energetické chudobě, k desetiletím nezaměstnanosti a o tom je také třeba hovořit. A ta politika škrtů, ta velice Evropě uškodila, především eh, se to eh, týká také jiných eh, zemí než je Německo, kde také lidé mají právo na důstojný život. Děkuji, pane Kalvet Pan Calvet Chambon také využil času jiného kolegy, který zde bohužel není. A nyní si tady dejme první kolo odpovědí našich komisařů. Kdo začne? Pan Dobrovský. Uh, uh, uh... Děkuji, milí kolegové, za vaše dotazy. Pokusím se je se skupit a odpovědět tak na určité skupiny těch otázek, které byly vzneseny. Za prvé dotaz, který se týká agregovaných údajů a toho, jaké rozdíly se za nimi mohou skrývat. Je pravda, že tu jsou určité rozdíly, pokud jde o růst a především pokud jde o úroveň nezaměstnanosti. Očekáváme tedy, že růst zaznamenáme v tomto roce ve všech 28 členských státech. A musím říci, že ta míra růstu je všude podobná. Pokud je o reformy, které mají řešit strukturální nedostatky těch států, které mají nízký růst a které mají na pomoci ten hospodářský růst podnítit, tak já už jsem hovořil o postupu pro makroekonomickou rovnováhu a ty členské státy, které mají velký nesoulad, makroekonomický nesoulad, eh, dostanou zvláštní doporučení a budou také předmětem zvláštního mechanismu monitoringu. To je ta, to, o čem jste hovořil. Znamená to, že musíme mnohem více pracovat s těmi zeměmi, které mají větší strukturální nedostatky. Další věc. Otázka, jak sladit potřebu větších investic, eh, řešení nerovností a sociálního přizpůsobování, které je v některých eh, zemích ještě patrné. O tom tedy hovořilo několik kolegů. Je pravda, že této záležitosti si musíme být vědomi a musíme se to snažit vyvážit. A my to také zdůrazňujeme v letošním evropském semestru a také ve doporučeních pro jednotlivé země. Pokud jde o fiskální stránku věci. Určitě stojí za zmínku i to, že strukturální reformy v hospodářství nevyřešíte pouze tím, že nakupíte další dluh. V celé řadě zem, eh, členských států jsme právě vysoké veřejné zadlužení označili za jeden ze strukturálních problémů, které musíme řešit. To znamená, že musíme i to veřejné zadlužení eh, koncipovat tak, aby bylo udržitelné. Pokud jde o sociální pilíř a trh práce a s tím spojená opatření, tak to bych přenechal Marian. Zazněla tu ještě jedna otázka a sice fiskální politika na evropské úrovni. I to je záležitost, která je v letošním evropském semestru dostatečně zdůrazněna. Větší význam je e, tedy přikládán z e, agregovanému fiskálnímu přístupu a my tedy v těch doporučeních pro jednotlivé země eh, eh, to zmiňujeme právě pro eh, členské státy eurozóny. Pokud jde o zdanění, tak naše všeobecná rada je menší zdanění práce, především méně placené práce, protože to poškozuje růst a to je určitě záležitost, které se věnujeme a e, potom tedy debt equity balance, to je také součást našeho e, návrhu. I tomu se tedy věnujeme. Objevila se i tradiční otázka, a sice německý přebytek běžného účtu. Máte pravdu. Právě proto je Německo předmětem toho postupu pro makroekonomickou rovnováhu, protože přebytek běžného účtu přesahuje 6 HDP, to, znamená tu referenční hodnotu. A vidíme, že ten přebytek běžného účtu je poměrně stabilní. My tedy vyzýváme Německo k tomu, aby stimulovalo poptávku, investice. Ptali jste se také na vývoz a dovoz, jakým způsobem bychom to měli řešit, to znamená prostřednictvím poptávky, prostřednictvím investic. Můžeme očekávat také větší růst. My tedy nevyzýváme německé společnosti k tomu, aby méně vyvážely. To nepochybně není naše rada. V každém případě jsme zaznamenali další investice, které Německo podniklo již v loňském roce. Vidíme, že tedy i v, tomto, v této oblasti došlo pro, k pokroku, ale přebytek běžného účtu stále ještě zůstává na rekordní úrovni. Další věc. Nemožnost paušálního řešení. Hovořili jste o sociálním pilíři, tomu se bude více věnovat Marian. Nicméně pokud je o sociální pilíř, tak eh, my jsme jasně řekli, že nepočítáme s tím, že by vznikaly nové kompetence na sociální úrovni, pokud je o sociální oblast, protože sociální oblast je primárně v zodpovědnosti nebo v kompetenci členských států. A další věc. Otázky týkající se růstu produktivity, snížení nerovností, jaká jsou tedy praktická opatření, Domnívám se, že jako praktická opatření v tuto chvíli navrhujeme to, eh, co tedy je pro jednotlivé členské země součástí těch konkrétních doporučení. Tam jsou tedy body týkající se jednotlivých členských států a skutečně to jsou konkrétní opatření, která mají řešit nerovnosti. A eh, pro, eh, produktivitu snažíme se také podnítit členské státy, aby zvyšovaly s kvalifikaci a dovednosti eh, pracovníků. Hovoříme o určitých aspektech daňové politiky, o lepším zacílení sociálního systému, snažíme se navyšovat kvalifikace pracovníků, aktivní politika trhu práce. To všechno jsou konkrétní kroky, které mají snižovat nerovnost. Děkuji. Nyní Pierre Moskovici. Děkuji, rychle, já s tím vším naprosto souhlasím. A také souhlasím s tím, co říkal první řečník, eh, pan Hukmark, že to, že to vyjde lépe, neznamená, že, to, že se nám všem daří dobře. Ten růst ve srovnání se světovým růstem a nezaměstnanost a nerovnost ve světovém měřítku jsou stále ještě závažné a otázkou je, jak můžeme růst posílit. Myslím si, že zde jsou tři takové cesty, o kterých bych se rád eh, rychle zmínil. Jednak je třeba pokračovat ve strukturálních reformách, to je úkol pro všechny, ale především pro ty země, které jsou v deficitu. Potom jsou to makroekonomická opatření, tam samozřejmě je potřeba více investovat, existují určité země, které to příliš nedělají. A potom je třeba v eurozóně zbližovat ty rozpory. A tam samozřejmě je předmětem té bílé knihy to, že musíme v eurozóně, respektive eurozónu zbližovat, protože pokud eh, tam ty rozpory budou stále pokračovat, tak to bude problematické i z hlediska demokracie, a proto si myslím, že je třeba zajistit hospodářskou konvergenci a prohlubování eurozóny. Ať eh, jde o rozpočtová opatření nebo eh, opatření v řízení eurozóny. Pokud jde o rozpočtovou konsolidaci a investice a rozpor mezi nimi. Zde je třeba v první řadě zaměřit se na kvalitu veřejných financí. Já si nemyslím, že konsolidování veřejných financí musí být v rozporu s investicemi. Je to také otázka politické volby. A já si myslím, že je třeba dávat přednost investicím nejen v těch zemích, eh, které jsou na tom hospodářsky lépe, ale i těm, kterým, které jsou na tom hůře. Komise chce investice podporovat, je to i součástí úspěšného Junckerova plánu, který na to vyčlenuje asi 100 miliard eur. Paní Beres velice správně poznamenala, problematiku fiskálních opatření a nízkého růstu platů. Nicméně zde máme určitá opatření, která upřednostňují růst kapitálu a na druhé straně ta, která favorizují růst dluhu. Nicméně my máme také návrh společného eh, základu eh, daně, takzvané CCCTB. A to je nástroj, který vede k velice značnému zjednodušení administrativy, což podnikům ušetří eh, peníze, potom to také je důležité z hlediska větší transparentnosti a boje proti kriminalitě v daňové oblasti a Dále také tento nástroj zavádí pobídky pro investice, především pro investice do výzkumu a inovací a také do všeho, co přispívá k rozvoji kapitálu, equity. A já si myslím, respektive apeluji na radu, aby dále pokračovala v projednávání tohoto návrhu CCCTB. Minulý týden zrovna se o tom eh, diskutovalo, ukázalo se, že ten nástroj má podporu, ale že tam jsou ještě určité věci, které bude třeba vyřešit. Samozřejmě i komise je připravená k určitým kompromisům, ale ty kompromisy musí být kvalitní. Nesmí to být v tom smyslu, že se prostě těch důležitých věcí v tom návrhu vzdáme. K tomu, co říkala paní Arena, tak ne, nebudu to vše opakovat, ale chtěl bych skutečně říci, že je důležité zaměřit se na to, aby veřejné finance byly kvalitní. Týká se to například eh, právě boje eh, proti příliš vysokému deficitu. Děkuji, paní Tyson. Děkuji. Nejprve k té otázce pana Hükmárka. Jakým způsobem můžeme eh, naše systémy zorganizovat tak, abychom měli ještě větší růst, protože ten stávající není dostatečný. V rámci mého portfolia a v rámci agendy pro dovednosti a sociálního pilíře si myslím, že bychom pracovní trhy měli zorganizovat tak, abychom mohli využívat všech talentů, které máme k dispozici, aby k pracovnímu trhu měli všichni přístup. Ale také je třeba podporovat rozvíjení dovedností a znalostí, což je třeba zajistit eh, vhodným vzděláváním, je třeba, aby si lidé zvyšovali kvalifikaci a lidé musí mít příležitost si ji zvyšovat a aktualizovat neustále, nejen v 25, ale třeba také v 55 nebo v 60. Musí mít přístup k celoživotnímu vzdělávání. A myslím si, že zvýšení dovedností právě pomůže k zvýšení produktivity a umožní také inovace. K tomu, co říkal pan eh, Rolén, Děkuji za ocenění našeho boje proti nerovnosti. Také tam padl dotaz na sociální dialog. Co děláme, abychom sociální dialog posílili a zkvalitnili? Na začátku svého mandátu komise měla takzvanou konferenci na vysoké úrovni v uvozovkách, protože tam bylo hodně lidí právě z řad sociálních partnerů a my jsme jim říkali, že bychom chtěli sociální dialog posílit a měli jsme tam velice dobré iniciativy. Například jsme chtěli více konzultovat sociální partnery na národní, ale i na evropské úrovni nejen pokud jde o ty striktně sociální politiky, ale také pokud jde o další politiky, které jsou velice důležité pro hospodářství a také sociální podmínky ve společnosti. A právě toto děláme. Máme nyní mnohem více konzultací se sociálními partnery v rámci semestru na evropské úrovni a po členských státech chceme, aby to dělali na úrovni národní a prostřednictvím našich zástupců v členských státech eh, s nimi také jako komise hovoříme. Důležité je také budovat kapacity v členských státech. To je samozřejmě taková neustále se vyvíjející práce, která bude požado- vyžadovat spoustu času. Není to něco, co se změní lusknutím prstu. Je třeba zajistit určitou reprezentativnost, nicméně na tom pracujeme také. A sociální partnery jednoduše potřebujeme při přípravě našich sociálních politik, protože pokud je to dobře připravené, tak se to potom také vše lépe provádí v praxi. Otázka na chudobu paní Arény. Chudoba a situace žen ve společnosti a na pracovním trhu. Toho se váš dotaz týkal. Chtěla bych říci v první řadě, že když hovoříme o flexibilitě a práci na částečný úvazek, tak je pravda, že mnoho lidí na částečný úvazek by chtělo pracovat více. Nicméně velká většina z nich je ráda, že může pracovat na částečný úvazek. Týká se to třeba rodičů. Nicméně určitě je pravda, že někdy lidé by chtěli pracovat na celý úvazek. My jsme před několika týdny předložili takzvaný Life Balance Package, balíček, který se týká e, rovnováhy e, pracovního a soukromého života a Samozřejmě, pokud eh, ženy mají eh, děti, tak eh, se méně účastní pracovního trhu, protože to nestihnou a samozřejmě, že se tím sníží i jejich příjmy, což nejen omezí jejich životní úroveň v současnosti, ale také to má dopady na přispívání do systému sociálního zabezpečení a tak dále. Takže my jsme připravili eh, ten eh, balíček, který se týká té eh, rovnováhy těchto aspektů života, což se netýká tedy pouze směrnice legislativního nástroje, ale také řady nástrojů nelegislativních, kde zmiňujeme například, že je potřeba zajistit dobrou péči o děti, tak aby bylo možno lépe sloučit eh, soukromý život, eh, rodinnou zodpovědnost a pracovní život. A obecně k té chudobě. Víte stejně dobře jako já, že to je otázka, která má řadu dimenzí. Nevyřešíme to tím, že vyřešíme pouze jeden problém. My musíme pracovat eh, na všech těch třech eh, eh, proudech v rámci toho pilíři. I zde je potřeba, aby lidé měli přístup ke vzdělání, a k zvyšování dovedností je třeba zajistit přístup na trh a rovné pracovní podmínky, což zase souvisí se zajištěním odpovídajících mest, které umožní lidem důstojný život. A také je třeba pracovat na sociální ochraně. A my říkáme, že dobrá sociální ochrana je zde tehdy, pokud ti, kteří to potřebují, mají, mají přístup k dávkám. A samozřejmě s tím souvisí i kvalitní poskytování služeb. Ještě k tomu boji proti chudobě. Členské státy samozřejmě mají různé způsoby, jak zorganizovat sociální ochranu, ale členské státy vycházejí eh, z různých eh, situací, třeba Německo toho může udělat více než, Rumun, než Rumunsko, ale každá země může udělat něco, co je v jejich silách, což právě v těch našich specifických doporučeních eh, zdůrazňujeme. A i eh, když hovoříme o té konvergenci, tak samozřejmě bereme ohled na to, že jednotlivé země mají jednotlivé, mají různé podmínky. Musíme stát nohama na zemi. Nicméně i v rámci té roztříštěné situace v jednotlivých zemích potřebujeme stále více konvergence i v rámci sociálního pilíře. A je samozřejmě třeba zapojit do toho i sociální partnery a občanskou společnost. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Já nyní předám předsednictví paní předsedkyni Ulskok. Děkuji a budeme pokračovat. Minutu a půl bude mít pan Dimitris Papadimulis. Máte slovo, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Paní předsedající, pane komisaři, pane Moskvice, budu hovořit řecky a chtěl bych se vás zeptat na následující věc. Ještě jednou se vrátím ke své zemi, k Řecku. Řecko je vyjmuto z postupu evropského semestru, ale je zde společný cíl věřitelů a Řecka, který spočívá v tom, že po říjnu či srpnu 2018 již nebudeme potřebovat memorandum a budeme mít stejné postavení jako všechny ostatní země Evropské unie, a budeme se moci financovat na trzích eh, a budeme mít normální úvěry. Dnes jste, pane komisaři, řekl dobrou věc. Řekli jste, že komise se rozhodla, že nyní po té druhé revizi, eh, eh, že by bude možné opustit postup při nadměrném schodku. Čeká se rozhodnutí euroskupiny, které bude um, přijato po konci programu, ale již nyní tedy bylo rozhodnuto. Já si prostě myslím, že bychom proto měli již nyní zavést odpovídající opatření, která pomohou Řecku v hospodářské obnově. Mám zcela konkrétně otázku. Co očekává Evropská komise od euroskupiny, která se sejde 15. června Eh, očekáváte, že se skutečně povede celá ta dohoda, neboť my jsme splnili vše, co bylo od nás očekáváno. A prosím vás, poskytněte nám trochu více údajů o tom, jak vypadala situace veřejného dluhu v roce 2015 a 16 a jak to tedy vypadá, kdy bude moci Řecko opustit postup při nadměrném schodku. Já mohu využít ten čas? Dobře, takže v tuto chvíli má slovo Erles Urtason. Děkuji, paní předsedkyně. Tři konkrétní otázky. Za prvé do, konkrétní doporučení Španělsku. Eh, bod 9, boj proti korupci. Myslím si, že to je pozitivní věc, že tady je mnoho dobrých pozitivních návrhů. Jak zajistíte, jak komise zajistí, že to bude skutečně provedeno? A za druhé, Otázka eh, zadávání veřejných zakázek. Já si myslím, že to je velmi těsně spjato s korupcí a s veřejným financováním. To znamená, že se ptám, jestli se španělskými úřady budete řešit i tuto záležitost, protože podle mě je nadmíru důležitá. A tím se eh, tedy dotknu německého doporučení. Už eh, byla řeč o přebytku běžného účtu v Německu, který je příliš vysoký. Zatím jste tedy tady nevyhlásili postup pro eh, makroekonomickou rovnováhu pouze doporučení. Já se ptám, jak vysoký musí být ten přebytek běžného účtu a po jakou dobu musí platit dříve, než tak učiníte, protože vy tak učinit můžete a myslím si, že je to jedna z největších rovnováh, kter- nerovnováh, kterou v tuto chvíli eh, v eurozóně máme. A další věc, eh, to je otázka na pana komisaře Moskoviciho. Říkal jste, že v eurozóně stále ještě máme nedostatek agregované eh, poptávky. My s tím souhlasíme, souhlasíme navzdory oživění hospodářství a navzdory snaze komise. Eh, souhlasíte s tím, co řekl pan Draghi včera? To znamená, že eurozóna potřebuje rozpočtovou kapacitu, eh, výpůjční kapacitu a že by to tedy poskytlo anticyklik, anticyklické signály, tak abychom se eh, tedy jako v minulosti vyhli dvojí recesi. Otázka zní, jak eh, velká ta kapacita musí být ve vztahu k HDP eh, eurozóny a jestli je k tomu potřeba změna smlouvy. Děkuji. Děkuji. A nyní Jean Lambert, prosím. Nevidím ji, je tu? Já jsem si vzal 30 sekund z jejího času. Dobře. Laura Aga, prosím. E děkuji, paní předsedkyně, děkuji panům komisařům. Já jsem velice překvapená, protože my zde hovoříme o opatřeních, která by měla přispět k růstu, ale ta realita, o které říkáte, že ji znáte, protože pravidelně hovoříte s členskými státy, ta je opravdu jiná. V Evropě je více než 120 milionů chudých, což je výsledek politik, které provádíte a snažíte se vlastně ospravedlnit neospravedlnitelné. Víte velice dobře, že ty strukturální reformy, které navrhujete a ukládáte členským státům, vedly k sociálnímu masakru. A vy bez váhání eh, jdete zcela klidně dál a vůbec si neuvědomujete, že je to neospravedlnitelná chyba, která dnes vede k tomu, že máme v Evropě 120 milionů chudých, ale bude to mít dopady i na další generace, které budou obětovány. A kvůli, všemu, kvůli čemu? Jaký je cíl, který musíme dosáhnout? My nemůžeme mít radost z toho, že členské státy splňují absurdní parametry, které vy ukládáte, protože náklady na dosahování těchto parametrů spočívají v tom, že celý kontinent eh, bude naprosto chudý. Situace Řecka je emblematická. My i nadále trápíme celé obyvatelstvo celé jedné země a vůbec se nesoustředujeme na taková opatření, která by umožnila eh, lidem zbavit se chudoby a dostat se na pracovní trh, byť jste ho tak devastovali že i kdybychom eh, dnes přijali expanzivní opatření, bylo by velice obtížné vytvářet nová pracovní místa. A my se zde ještě navíc radujeme, že jsme provedli dobře strukturální reformy. Já mám jediný dotaz na vás všechny. Kdy si uvědomíte, že celá vaše politika byla naprosto špatně? Barbara Kapel. Děkuji paní předsedkyně, děkuji také komisařům. Myslím si, že můžeme říci, že jak parlament, tak členské státy si zvolili priority pro specifická doporučení pro jednotlivé země a to správné, což je růst, zaměstnanost a boj proti nerovnováhám. A i při tom výběru těch instrumentů, co jsou investice, strukturální dokument, odpovědná rozpočtová politika, tady si myslím, že skutečně byly vybrány nástroje, které jsou vhodné pro všechny členské státy. Přesto si myslím, že by bylo velice smysluplné, abyste s ohledem na specifická doporučení byly velice konkrétní a konkrétně se obratili na sociální partnery v členských zemích a silně je zapojili. Já bych tady se vrátila k doporučení pro mou zemi, pro Rakousko. Komise se říká, že je třeba zreformovat důchody a tak pr- také pracovní trh, eh, vzdělávací a zdravotní systém. E, tak to pochorchově, když na to hledíme, je to naprosto správné, ale jak tak často ten ďábel se skrývá v detailech. A když se tedy vrátím k tématu důchodu, tak je sice pravda, že v Rakousku se navyšují videe na důchody. Z dlouhodobé perspektivy se budou neustále navyšovat a pravděpodobně eh, ve zbytku Evropy se sníží a Možná těch, eh, ten odchod do důchodu v 65 je moc nízký, ale náš problém v Rakousku spočívá v tom, že máme příliš velký počet lidí, kteří nám odcházejí do důchodu předčasně. A to vlastně souvisí s tím, že je těžké pak implementovat tu reformu. Ano, zdravotní systém, tam musíme lépe eh, redistribuovat zdroje, lépe se zabývat nemocnicemi, ale vy říkáte, že bychom měli navýšit daně na energii, to není správné, protože máme momentálně 50 procentní sazbu na elektřinu, pokud bychom to ještě měli, eh, či 15% a pokud bychom to měli ještě navyšovat, tak to bude naprosto kontraproduktivní. Děkuji. Eh, děkuji. Paní předsedkyně, já také souhlasím s tím, co říkal pan Moskovici, že je zde obrovská krize poptávky. A změní tedy komise nějak svou strategii? Protože se zdá, že poptávka tímto systémem vůbec stimulována není. A ta politická nerovnováha je také v důsledku měnové politiky, eh, která má negativní eh, dopad eh, na obnovu hospodářství a vidíme, že je zde i obrovský přebytek Německa, který má také poměrně negativní dopady na zbytek Evropy. A pokud jde o měnovou unii a eurozónu, tak v okamžiku, kdy zde je tato nerovnováha, tak namísto toho, abychom nutili země k provádění určitých investičních politik, které mají nadměrný deficit, proč neděláme to, co se v EMU vždy dělalo? to znamená, že ty země, které měly přebytek, eh, jak si eh, pomáhali těm zemím, které v důsledku Evropské měnové, hospodářské a měnové unie eh, mají deficit, protože tam se to týká toho, že to nebylo optimálně zhodnoceno. A já si myslím, že toto je velice důležité. To znamená ten přebytek eh, přesunout eh, tam, kde je deficit. Chci se zeptat, zda o tom jednáte. Děkuji. Dominik Martin. Zde není. Dobře. Já pana Martina nevidím. Takže poprosím opět pány komisaře. Začne opět pan Dobrovskis. Uh, uh, Děkuji, paní předsedkyně. Vážení poslanci. Zaznělo několik dotazů. Nejprve ta konkrétní otázka, která se týkala doporučení pro jednotlivé země, konkrétně pro Španělsko. Ano, skutečně v CSR 1 se zabýváme opatřením, která mají posílit rámec pro zadávání veřejných zakázek. My tedy Španělsku doporučujeme to, aby zavedlo celostátní cíle pro správní orgány při zadávání veřejných zakázek. To znamená, že je to nepochybně součástí našeho programu. A nyní mi dovolte, abych se vrátil k otázce eh, německého přebytku běžného účtu. Je pravda, že ten přebytek běžného účtu překročil referenční hodnotu a právě proto je Německo předmětem postupu makroekonomické rovnováhy, protože jsme tam zaznamenali makroekonomickou rovnováhu. Nicméně nevidíme, nezaznamenali jsme tu eh, trend v tom smyslu, že by ten přebytek běžného účtu měl ještě dále růst. A zároveň jsou tu investice a e, v Německu také poměrně rozumným způsobem rostou mzdy. Takže e, nemyslím si, že bychom měli přijmout ještě nějaká další opatření. Pokud jde o rozpočtovou kapacitu eurozónu, eurozóny, já si myslím, že tady spíše anticipujeme e, dokument který, o EMU, který bude předložen zítra, to znamená, že nebudu zabíhat do velkých detailů. V každém případě tady rozvíjíme tento koncept v souladu s tím, jak to bylo naznačeno ve zprávě pěti eh, předsedů. Naznačujeme tady různé možnosti pro eh, fiskální stabilizaci eurozóny a toto je jedním z těch prvků. Ale více tedy bude představeno zítra v příslušném dokumentu. Další dotaz. Ptali jste se konkrétně na Rakousko, na předčasné odchody do důchodu. Na fiskální úrovni v doporučeních pro Rakousko je to, že tedy chceme udržitelnost penzijního systému a chceme, aby Rakousko tedy řešilo ten problém rozšíření, eh, tedy častého, předčasného odchodu do důchodu. Je to jeden eh, z problémů. Pokud je účast na trhu práce, tak jsou tu ještě další problémy, které řešíme například účast žen na trhu práce nebo že účast eh, osob s migračním pozadím, to znamená i to je tedy jeden z faktorů, který by měl přispět k udržitelnosti penzijního systému. Nyní paní Tyson, prosím. Paní předsedající, já si domnívám, že na mou hlavu nepadly žádné konkrétní otázky a ty věci, které se týkaly sociálních aspektů, eh, již probral pan místopředseda, takže já nic za sebe nemám. Pan Moskovici, prosím. Euh, já bych tři věci doplnil. Nejprve k Řecku. Já bych eh, chtěla vysvětlit, eh, proč jsme neprodloužili ta opatření, byť eh, požadavky byly splněny. Řecko snížilo svůj deficit hluboko pod 3% v roce 2016, nemám zde přesná čísla, ale je to hodně pod 3%. A když jsme se zabývali tím eh, přebytkem, tak tam to bylo v roce 2016 4,2%, což je 3,7% nad eh, tou původně stanovenou mírou. A pokud jde o, ta naše, o ty naše předpovědi, tak by tento vývoj měl pokračovat i v příštím roce, což je skvělá zpráva. Jak víte, diskuse o revizi toho druhého programu právě probíhají a o situaci Řecka se 15. června znovu bude diskutovat na setkání euroskupiny. Velice významného pokroku jsme dosáhli již minule, byť jsme nebyli schopni tamto jednání uzavřít, takže to doufíme uzavřeme na tom nadcházejícím jednání a komise se samozřejmě bude vždy snažit hrát úlohu toho poctivého zprostředkovatele. Já mám pocit, že řecké orgány také berou na sebe svou vlastní zodpovědnost. Já pokud se podívám na ty takzvané prior actions, kterých bylo více než 40, které byly velice ambiciozní, tak vidím, že skutečně jsme na správné cestě. Nicméně vím také, že určité požadavky je ještě třeba splnit, aby se dluhový problém vyřešil. A já doufám, že se podaří vyřešit ho v těch nadcházejících týdnech rozumným způsobem. Komise tedy ještě počká na tu širší diskusi a e, to řízení pro nadměrný deficit pro Řecko, to by v každém případě mohlo být významné, nicméně větší smysl by to samozřejmě mělo, pokud bychom dosáhli dohody. K Rakousku. V roce 2013 eh, eh, eh, zde byly výdaje ve výši 13,9 HDP. A i zde se podařilo více hluboko po 3% snížit eh, deficit. V Rakousku je ještě třeba vyřešit eh, otázku penzí. V loňském roce Rakousko přistoupilo k reformě penzí, navýšilo věk odchodu do důchodu, ale také se zvyšují náklady na suspenze a ta strategie dosud není úplně jistá, tedy strategie, která se týká stabilizace penzijního systému. Podle názoru komise ten automat, to automatické propojení mezi statutárním eh, věkem odchodu do důchodu a zvyšováním eh, věku dožití by mohlo být určitou cestou, jak tu stabilitu zajistit. Pokud jde o nedostatečnou poptávku, tam bych vlastně asi opět řekl, že je potřeba posílit investice a také zajistit fiskální kapacitu. Myslím si, že Mario Draghi zde jde správným směrem. Samozřejmě to neznamená, že za čtyři roky s ním stále ještě budu souhlasit, ale rád bych eh, zdůraznil jednu věc, která se v doporučeních týká především Německa a Nizozemska a ta se týká zvýšení mest. Ono to není na nás, abychom nějakým způsobem řídili mzdovou politiku nějaké země, ale předkládáme zde určité návrhy, protože si myslíme, že takovéto doporučení, tedy zabývat se mzdovou politikou, je zcela na místě. Děkuji. A nyní přistoupíme k seznamu řečníků na Catch the Eye. Pan Bulman. Thanks uh, very much, uh, Chair. I have, uh... Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Já mám dotaz na pana se, protože pan komisař... Pane komisaři si já naprosto chápu, že vy všichni tři, alespoň já to tak vidím, se snažíte procesovat větší konvergenci. A to je dobře, my vás v tom musíme podporovat. Gunnar Herkmark má pravdu, je třeba hospodářskou situaci zlepšit. Takže určitě jdeme tímto, jdeme tímto směrem. Nicméně máme eh, zde určité konkrétní problémy v řadě zemích a ten manévrovací prostor není tak široký. Padl zde dotaz na to, co dělat s těmi zeměmi, které mají přebytek. A především se to tedy týká jedné země. A je zde otázka na to, zda s tím komise bude něco dělat, eh, pokud se ten eh, přebytek bude nadále zvyšovat. Komise na to přímo neodpověděla. Toto cvičení nazýváme dialogem. Myslím si, že ten dialog by měl být plodný. Vy snad vedete zase plodný dialog s těmi zeměmi, jak doufám. A co ty země říkají? Když vyjedete do Německa a do Nizozemská a řeknete jim, aby použili svůj manevrovací prostor, aby se nám společně dařilo dosahovat větší konvergence. Tak co oni vám řeknou? My zde v parlamentu bychom chtěli vědět, v jakém, dialog, v jakém stádiu ten dialog je, protože i v rámci Sixpacku jsme, jak si si uvědomovali, že ta rovnováha má dvě strany. Děkuji, Silva Pereira. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Rád bych položil otázku panu komisaři Moskavisimu a bude se týkat záležitosti Portugalska. Vy jste potrhl tu vynikající zprávu, že Portugalsko opustilo postup při nadměrném schodku, což je o to lepší, že se to opírá nejenom o omezení rozpočtového deficitu, ale opírá se to také o zlepšení ekonomiky. Tři e, trimestry po sobě máme nad průměrem eurozóny a vytváří se pracovní místo a také se stabilizuje finanční systém. Proto bych se chtěl zeptat, zda si myslíte, že s ohledem na veškeré ty věci, které jsem tady vyměnila, na ten pozitivní vývoj, můžeme také očekávat dobré zprávy, které se budou týkat hodnocení, tedy ratingu Portugalska eh, eh, ze strany ratingových agentur. A dále bych se chtěl zeptat, zda můžeme počítat s tím, že Evropa bude více přísnivější vůči tomu, aby Portugalsko a další země mohly čelit problému těch takzvaných non-performing loans, to jsou ty taxické, eh, taxické kredity, takže bychom tedy mohli eh, počítat s tím, že by tedy nějakým způsobem, adekvátním způsobem nás Evropa v tomto podpořila. Děkuji. Děkuji, pan Šulce. Máte nějaký dotaz? Takže pan Maní Moranžety. Merci, madame Děkuji paní předsedkyně, děkuji našim pánům komisařům, paní komisařce. Ten celkový obrázek se zlepšuje, nicméně situace je stále velice křehká. Nejlepší způsob boje proti chudobě je profesionální začlenování a já si myslím, že existují takové tři páky, kterými můžeme stimulovat lidský kapitál tak aby se ten celkový obrázek skutečně zlepšil. Je pravda, že ty obory, kde je dnes potřeba nejvíce lidí, před deseti lety ještě neexistovaly. A pokud e, někdo e, získá diplom v nějaké oblasti, tak e, to nestačí. On potom nemůže reagovat. My potřebujeme reagovat na vývoj na pracovním trhu. A já si myslím, že je velice důležité, abychom stimulovali takové vzdělávání, takové dovednosti, které umožní, eh, že se ten daný člověk bude moci přesunovat mezi obory, mezi jednotlivými zeměmi. Jinak se nám nepodaří nezaměstnanost eh, snížit. To znamená přenositelné dovednosti. Za druhé, Chci se zeptat, zda máte nějaké ukazatele o evropském úniku mozků, tedy o lidech, kteří odcházejí do jiných zemí, které jsou konkurenceschopnější a jak tomu zabránit? Jak ty mozky v Evropě udržet? Inovace a výzkum to je jedna věc. Ale druhá věc je, aby u nás zůstávali také ti lidé samotní. A třetí velice důležitá věc, to je podnícení mobility v rámci evropských zemí. To si myslím, že je doporučení, které bychom také měli eh, vznést eh, vůči 27 členským státům, protože i mobilita je jedním z prostředků, jak bojovat proti nezaměstnanosti. Děkuji. Prosím dalšího řečníka. Μου άρεσε η τελευταία παρατήρηση από τη συνάδελφα. děkuji mnohokrát. Co se mi líbilo, to byla poznámka kolegy, která právě hovořila. Já jsem se k tomu nechtěl nutně vracet, ale ona hovořila o mobilitě a odlivu mozku, ale odliv mozku je něco zcela jiného. Eh, to se týká zejména jižních zemích, Kypru, Portugalska, Itálie. My tím velice trpíme, neboť to nejlepší to máme. Ti nejlepší lidé, odborníci, opouštějí naše země a odcházejí do jiných zemí Evropské unie. A nyní se dostávám ke své otázka, k otázce, která je obecné povahy. A totiž, před několika měsíci jsme zde na našem výboru EKON vedli diskusi s předsedou Euroskupiny a já bych se vás, pane komisaři, chtěl zeptat na následující věc. Před několika měsící nebo za několik měsíců se to již tolik neměni, nezměnilo, ale tady jsme hovořili o e, opravných opatřeních pro ty země, které budou mít nadměrný schodek, kde bude jistá přílišná nerovnováha. Tady se nic neděje v této věci a ptám se, vadí vám to či ne, máte z toho obavy či ne. E, a není otázka na paní Tyson ty eh, sociální fondy. Tady je naplánováno asi 21% pro Kypr, pro přístup, eh, lepší přístup pro osoby s postižením. To je, myslím, správné. Rád bych ovšem zmínil ještě další otázku. Rodiny s dětmi, které mají duševní postižení, tak eh, čelí problému, že kdy dítě dosáhne 21. roku věku, takové to dítě eh, ta rodina nemá kam poslat, eh, není zde řešení a ti lidé pak odchází na psychiatry či do domovu důchodců. Máte proto nějaké řešení? Děkuji, Helga Stevens. Není zde. A nyní Gerolf Anemans. Eh, Děkuji, paní Tyson. Belgie nedosáhla dobrých výsledků. Pokud se pročítáme vaši zprávu, mne to nepřekvapuje jako člověka, který situaci velice dobře zná. Máme tedy 106 jeho evropských dluhů, eh, ty postupy v nadměrných škodcích, rozpočtová řešení, která nejsou v pořádku. 1,7 miliard bude ještě potřebovat. Spotřebitelské ceny jsou příliš velké, pak jsou zde zastaralé jaderné elektrárny, které jsou nadále v provozu a navíc eh, daňová zátěž je největší ze všech zemí OECD v Belgii. Zejména celý systém je příliš zastaralý. V roce 2014 bylo politickým stranám v Belgii jasné, že je třeba stát zreformovat. No, to je typické pro Belgii. V tomto zemi máme dichotomii. A tehdy si všichni my, skutečně shodli na tom, že je třeba to řešit autonomií. A myslíte si, že e, jako komise, že, že je to vhodná cesta posílit autonomii? A nebo se komise vůbec nechce pouštět do této velice politicky ožehavé oblasti autonomie? poslední poznámka, pan Duhonen Lernen. Ano, bylo řečeno, že tady některé země eh, splnily všechny, pra, všechna pravidla podle paktu růstu a stability, nicméně ekonomický růst v eurozóně nedostatečný. Dlouhodobá nezaměstnanost roste, Já se tedy ptám, co je ve Finsku špatně. Kdo může za ty podmínky, protože naše sousední země Švédsko překonala krizi velmi rychle, zaznamenala poměrně vysoký hospodářský růst. Jediný rozdíl, který nás dělí od Švédska, je ten, že Švédsko není součástí eurozóny. Já tedy nikomu nepodsouvám to, že kořenem, jádrem těch problémů by mohlo být právě euro. Děkuji. A nyní tady pan Dobrom, Dombrovský se pokusí pok- eh, odpovědět na všechny znesené dotazy. Děkuji. Paní předsedkyně, rád bych se vrátil k otázce německého přebytku běžného účtu. Už po třetí. Nesouhlasím s tím, že komise proti tomu nic nedělá, protože právě to je důvod, proč komise uvalila na Německo postup pro makro, ekonom, makroekonomickou rovnováhu. Kromě toho jsme aktivovali monitorovací mechanismus. Já už jsem vysvětlil ten důvod. My jsme toho názoru, že to je nerovnováha, ale ne přílišná nerovnováha. Další otázka. Jaké argumenty nám předkládá Německo a Nizozemsko, pokud jde o tento problém v tomto kontextu? Za prvé, vidíme, že jsou ochotni zvýšit veřejné investice a zaznamenali i určitý pokrok v navyšování objemu veřejných investic v Německu. V Německu tedy vzniklo eh, mnoho iniciativ, které k tomu mají přispět. Kromě toho tu jsme vedli metodologickou debatu. Německo musí hodnotit tady přebytek eh, běžného účtu vůči třetím zemím a vůči dalším zemím eurozóny. Jde o to, jestli tedy to, že by Německo tedy vyváželo méně do třetích zemí, by pomohlo eh, eurozóně. My jsme se tady věnovali i této hypotetické otázce. A nepochybně je to jeden z aspektů, které, který se snažíme ohodnotit. A pokud jde o Nizozemsko, tak jde o e, roli rotterdamského přístavu a opětovných e, dovozů. To znamená, že i to je věc, kterou řešíme. A vidíme, že obavy, které jsme formulovali, narážejí na e, dobrou živnou půdu a že se k tomu tedy přistupuje s veškerou vážností. Děkuji. A nyní paní Tyson. Děkuji, paní předsedající. Pokud jde o investice do lidského kapitálu a pokud jde o stimulaci lidského kapitálu, tak samozřejmě máme velké rezervy, protože to je stěžení otázky. Já si myslím, že paní Moran Chartier to velmi dobře popsala a právě proto je to tedy první bod našeho pilíře sociálních práv. Pokud se podíváte na různé statistiky a podíváte se na to, kde jsou ti chudí, kde jsou ti nezaměstnaní, tak zjistíte, že právě jejich schopnosti, dovednosti a kvalifikace tady hrajou velmi důležitou roli. A pro konkurenceschopnost našeho hospodářství potřebujeme nejen lidi, kteří mají talent, ale také ty, kteří tedy jsou schopni eh, plně rozvinout potenciál, který mají, rozvinout svoje dovednosti, uplatnit se na trhu práce a tím pomoci společnosti. To znamená, že to je nepochybně prioritou eh, pro celou komisi i pro mě. Nepochybně máme rezervy, proto jsme tedy před několika měsíci zavedli tu agendu pro dovednosti, kvalifikace, snažíme se zaměřovat i na jiné dovednosti než na ty pro regulované profese. I na to se tedy zaměřujeme. Eh, kromě toho se snažíme k té rekvalifikaci přistupovat modulárně a zaměřujeme se i na to, abychom lépe tedy sladili výsledky toho formálního neformálního vzdělávání. Pokud jde o odliv mozku, tak je to samozřejmě problém, palčivý problém. Dochází k odlivu těchto pracovních síl z Evropy jinam, nicméně i mobilita v rámci EU eh, mezi členskými státy existuje a je větší. Víme, že je to problém pro některé členské státy, eh, pro ty, jejichž talenti odchází do jiných členských států. My jsme si tohoto problému vědomi a v agendě pro dovednosti, o které jsem právě hovořila, počítáme s tím, že bychom vydali studii, která tedy bude eh, formulovat jasné kroky, které by měly bojovat proti odlivu mozku, tak abychom jasně zjistili a viděli, co se na našich trzích práce děje. Pokud jde o eh, po, po, lidé, lidi s postižením, to je tedy kole, eh, otázka eh, kyperského kolegy. Evropská unie i všechny členské státy podepsaly umluvu OSN o základních právech lidé, lidí s postižením. A jeden z prvků, které jsme tím podepsali, hovoří o tom, že dáme, dáváme přednost eh, péči mimo instituce. Obecně řečeno tedy mohu říci, že ano, jsme proto, aby rodiny, které se o lidi s postižením starají, dostávaly za to pomoc, podporu a nemuseli eh, tyto svoje rodinné příslušníky umístěvat do ústavu. Děkuji a nyní má slovo pan Moskovici, prosím. Euh, Já mám jednu odpověď a jednu připomínku. Portugalsku. Určitě ukončení toho postupu pro přílišný eh, deficit eh, je umožněno aktivitou Portugalska. Je třeba to ocenit. Eh, tam stabilně ten deficit se pohybuje na procentech a opravdu je třeba to ocenit, je třeba odměnit to úsilí. Pokud jde o ratingové agentury, tak eh, samozřejmě s nimi pří, přímo nebude hovořit eh, a nemůže hovořit komise. Oni tedy eh, změnili hodnocení Portugalska na pozitivnější, ale já nemohu říct si zde nic jiného, než co jsem říkal v portugalských médiích a na tiskové konferenci. Jakmile se makroekonomická situace zlepšuje, a to je zcela nepochybně skutečnost, tak eh, potom se zlepšují i veřejné finance, byť to samozřejmě určitý dluh přetrvává a nebylo by tedy vůbec nelogické, aby ti, kdo hodnotí portugalskou ekonomiku, si uvědomili, že ta eh, dnešní rizika nelze vidět včerejšími brýlemi a že je zde důvod pro to, aby Portugalsko mělo v současnosti větší důvěru, než mělo v minulosti. Já nehovořím tedy přímo s těmi ratingovými agenturami, ale myslím si, že i z naší reakce, respektive, že ta odpověď komise se projevuje právě v té naší reakci. A je zcela zřejmé, že Portugalsko si zaslouží větší důvěru. Pak ještě ta poznámka, ta se týkala Finska a Švédska. Každý si asi o tom udělá svou vlastní e, představu, zda chce podporovat nebo nepodporovat euro. Domnívám se ale, že určitě finská ekonomika není ve špatném stavu. Je třeba tam ponechat určitou flexibilitu na strukturální reformy. Ta politická agenda je tam velice jasně definována. My jsme eh, dlouze s příslušným panem ministrem o tom diskutovali a pokud se podíváme na výkon veřejných financí především, tak eh, tam to eh, také je v zásadě pozitivní. A to porovnání se Švédskem, já si myslím, že to nezáleží na tom, jestli jste nebo nejste v eurozóně. Tam jde také o to, aby prostě ty dvě země se liší, každá eh, země musí využívat svého potenciálu a komise samozřejmě bude všechny země bez rozdílu doprovázet, ať jsou v eurozóně nebo ať nejsou v eurozóně a bude eh, podporovat, aby prováděli reformy v souladu se svými specifickými pozicemi. Děkuji, pane Moskovici, a chtěla bych poděkovat vám všem, vážení členové, za vaše inteligentní a tvrdé dotazy a také komisi za to, že se pokusila na ně co nejlépe odpovědět. Určitě takovéto diskusní panely budou i nadále pokračovat, tak abychom mohli klást i nadále aktuální dotazy. Ještě jednou vám tedy děkuji za vaši účast.